So, liebe Kolleginnen Kolegyně, kolegové, srdečně vás vítám na naší odpolední schůzi a máme velice důležitý bod na programu a to je diskuse s, s belgickým předsednictvím. A já mezi námi vítám paní Schauflíge, která je ministriní pro životní prostředí a také je tady Mike van Mitigen a dále také generální tajemník rady Georgas Pietra Sesto. Znamená, že i rada je mezi námi zastoupena a bude prezentovat program na následující půl rok. Paní předsedkyně rady, Neformální rada ministrů životních prostředí se konala v Gentu. Blahopřeji vám. Bylo to velice dobře zorganizováno a také jsme vedli v pondělí a v úterý velice dobrou rozpravu o zdrojích v Evropě. Belgické předsednictví přebírá veslo v Evropě v období, které je uh, velice důležité pro Evropu i pro celý svět. Máme před sebou celou řadu témat, která doufejme do, budou úspěšně dokončena. Také máme před sebou směrnici o elektronickém odpadu, která je také ve spojení s efektivním využíváním zdrojů v Evropě a chci také zmínit, že pokud se týče ochrany klimatu, pak tady máme také zlepšení u lehkých vozidel a také z chemie máme nařízení o biocidech, které a toto téma také musí být vyřešeno mezi radou a parlamentem. Jak již jsem řekl, pro životní prostředí jsme ve velice důležitém období, neboť se budou konat dvě konference OSN o biodiverzitě a potom o ochraně klimatu. A my jsme dnes dopoledne diskutovali o biodiverzitě, o rozmanitosti druhů a my doufáme, že po špatných zkušenostech z Kodaně a také po špatných eh, zkušenostech z dalších konferencí, například z Agadíru. Nás je hodně, je nás 27 členských států plus komise, to je 28 členů a to není, znamená vždy jednotu. A my jsme také zjistili, že Evropa je slabá, když nehovoří jedním jazykem. Může nás být více, ale musíme hovořit jedním jazykem a táhnout za jeden pro vás. A to je váš úkol, abyste dospěli v Nagoji a také v Kangunu k jednotnému stanovisku EU a já se domnívám, že už si nemůžeme dovolit další slabé výsledky, protože se problémy pouze zvětší a také již bude chybět odvaha. Jsme velice zvědaví na vaše slova. Vidím, že všichni belgičtí členové výboru jsou kompletně nastoupeni. I ostatní jsou zde mezi námi zástupci důležitých politických skupin a nyní vám předávám slovo pro vaši prezentaci. Děkuji. Já budu chvilku tak dělej, za pět minut. Dámy a pánové, já bych vám chtěla poděkovat za to, že vás mohu dnes seznámit s programem belgického předsednictví pro oblast životního prostředí. Pro nás, pro belgické předsednictví, je práce Evropského parlamentu velice důležitá. My si ji velice vážíme a také víme, že zde existuje hodně expertízy a hodně zkušeností. tento výbor vždy sehrával velice důležitou roli pro rozvoj politiky životního prostředí v Evropě. Belgické předsednictví si toto uvědomuje a také ví, že Evropský parlament sehrává po Lisabonské smlouvě důležitější roli. Ale již před Předtím, tedy před Lisabonskou smlouvou, jsme považovali spolurozhodování za zcela běžnou věc. Jedná se tedy o to, abychom dále pokračovali v našem, v našem jednání tak, abychom naše společné legislativní úkoly dotáhli do dobrého konce. Je pro mě mimořádnou čtí, že jsem zde před vámi jako vlámská ministrině pro životní prostředí. Neboť životní prostředí je jedno z centrálních témat v našem předsednictví neboť my jako Evropská unie jsme před obrovskými výzvami. Nejtěžší krize během posledních 50 let, kde nastaly velké sociální a ekonomické problémy. Finanční systém vykázal nedostatky a také pro naše národní rozpočty je toto problém. Tak růst eh, počtu obyvatel a větší tlak na životní prostředí musí vést k reorganizaci našich společenství a ekonomik. Máme také nové ekonomické mocnosti a v budoucnosti musí jít o to, abychom přešli k nízkouhlíkovému hospodářství a abychom efektivně využívali veškeré zdroje. Abychom zde mohli dobře postupovat, na to potřebujeme konzistentní Evropskou unii. My jako belgické předsednictví máme velice ctižádosivý program, který může být úspěšný, jestliže jako EU budeme spolupracovat a jestliže budeme vysílat jednotné signály dostali na venek. A zde počítám s vaší podporou. Nyní bych chtěla zmínit čtyři priority britského předsednictví a já nyní začnu, dámy a pánové, s tématem klima. My připravujeme konferenci o klimatu v Cancunu po výsledku konference z Kodaně je pro Evropskou unii mimořádně důležité, aby se obnovilo, obnovila důvěra a aby EU převzala iniciativu. Proto zpracuje evropské, belgické předsednictví silnou evropskou pozici. A včera jsme vedli první výměnu zkušeností. Všechny členské státy a Evropská komise jsou z jednoho názoru. My potřebujeme postupný přístup. Potřebujeme schválit v Cancunu závěry, které zohlední všechny témata stejným způsobem a naše nabídka vůči ostatním zemím musí být v rovnováze s našimi požadavky na tyto země. My zde musíme řešit otázky deforestace a také technologického transferu a my potřebujeme také dal, záruky týkající se například eh, podávání zpráv a také musíme směřovat k nízkouhlíkovému hospodářství. A proto je strategie 2020 dobrým rámcem. Poslední analýza komise analyzuje snížení emisí o 20 a jde také o to, abychom posoudili odchod podniků kvůli eh, emisním poplatkům. A zde navrhuje komise různé možnosti, které je třeba prověřit zdali by nebylo dobré předložit návrh na 30% snížení CO2. Máme tady cíle pro rok 2050, které byly schváleny šéfy státu a vlád a toto je také v souladu s dohodou z Kodaně vzhledem k low emission development a také v souvislosti se strategiemi, které s tím souvisí. Španělské předsednictví se tímto již také zabývalo. A proto chceme zde stanovit směr, kterým by se Evropská komise mohla ubírat a jestliže si budete přát, tak můžeme o tom hovořit konkrétněji a diskuse na Radě ministrů životních prostředí mají představovat také příspěvek k dalším konferencím a proto budu také rozvíjet další nařízení, pokud se týče snížení eh, emisí CO2 u i u lehkých vozidel. Zde chceme dosáhnout dohody v radě a jestliže je ochota toto dosáhnout také v prvním čtení, rádi se toho ujmeme. A k druhé prioritě. Je to biologická diverzita. 2010 je Mezinárodní rok biodiverzity. Belgické předsednictví by eh, chtělo této příležitosti využít eh, a uspořádat mezinárodní konferenci o biodiverzitě v Nagoji. A eh, toto by měl být velice důležitý další krok pro vyjednávání. Máme tady nejrůznější ukazatele, které nám dokládají, že kvota ztráty biodiverzity ještě mm, nebyla zastavena. Máme tady závěry rady z 15. března a tady se jedná o dlouhé, dlouhodobé, střednědobé eh, vize a také o strategii EU 2020. I tady se mluví o tomto problému a na tom bych chtěla zakládat svou práci, posunout to kupředu, rádi bychom docílili konsenzu a pozitivního výsledku. A tyto ctižádostivé a realistické cíle eh, v období po roce 2010 bychom chtěli sledovat dál a rozpracovat a navrhnout strategický plán. Během Rady pro životní prostředí v říjnu si potom sladíme naše stanoviska. V současné době v Montrealu běží přípravné práce na vyjednávání protokolu ABS Výsledek z Nagoji pak mimo jiné mm, bude záviset také na e, schopnosti e, prosadit se, e, tedy schopnosti EU prosadit se a proto bychom měli hovořit jedním hlasem. V prosinci budeme na Radě pro životní prostředí znovu probírat toto důležité téma a postaráme se, nebo podíváme se, do jaké míry akční plán Evropské unii, unie zaměřený na biodiverzitu, mm, byl implementován ve světle výsledku dosažených v Nagoji. Biologická nebo biodiverzita a e, zdravé ekosystémy jsou podstatné pro blahobyt a pro hospodářství protože nám přinášejí celou řadu služeb a e, to se dnes ještě podceňuje. Váš výbor e, to už několikrát vyjádřil. TEB Zprávy z TEB osvětlují ekonomický užitek takovýchto služeb a tyto informace by nám měly být um, užitečné pro to, abychom cíle bio, biodiverzity mohli uh, uplatnit i v jiných politických oblastech. Uh, jsou to politická rozhodnutí trvalého významu, která musíme uh, dělat a služby uh, a um, užitek, který máme z těchto systémů, bychom neměli uvést do bezpečí. A proto mi jde také o, um, G, uh, o EGFO. Viděl jsem, že komisař Dali bych včela vysvětloval svou iniciativu. A vy víte, že tato otázka v posledních letech byla několikrát probírána na Radě pro životní prostředí. Belgické předsednictví v každém případě se postará o kontinuitu na tomto poli. A tím se dostávám k naší třetí prioritě, um, um, užití, tedy um, zacházení se surovinami trvale udržitelného hlediska. Jistě se mnou budete souhlasit, když řeknu, že na pozadí znovu oživení konjunktury musíme myslet na souvislost mezi životním prostředím a ekonomikou. A k tomu potřebujeme nástroje, pomocí kterých budeme moci pokrýt obě politické oblasti. Jednak máme účinnost energetickou, ale k tomu patří rovněž trvale udržitelný rozvoj a také správné zacházení se suroviny, surovinami a toto je veliká výzva pro evropskou ekonomiku. Mm, trvalé eh, udržitelné zacházení se surovinami, to znamená eh, účinné spotřebování mm, mm, materiálu, k tomu patří jednotlivé látky, eh, ale také otázka odpadů a také úplný životní cyklus těchto materiálů musí být vzat potaz. Ekonomický růst musí být napojen na využití těchto materiálů a zároveň musíme um, učinit tyto ekonomické systémy konkurenceschopnější a tak, aby mohly přežít a to lze udělat jenom pomocí zmíněných látek a materiálů, když eh, to všechno bude udržováno v tomto cyklu a to lze integrovaným obsáhlým přístupem, eh, získávání eh, surovin, novým designem, výrobou, eh, prodejem. Musíme se vyhnout, musíme také správně se postarat o likvidaci odpadů. Pan předseda už o tom mluvil ve svých úvodních slovech. Mm, mluvil o tomto správném způsobu zacházení s látkami a surovinami. To bylo už téma naší diskuse na neformální radě ministrů, která se konala v obou v posledních dvou dnech v Gentu. A i pan předseda Leinen byl naším hostem na této akci a při té příležitosti bych ještě jednou ráda poděkovala za jeho zajímavý, eh, hodnotný příspěvek mm, do naší diskuse. Mám, měli jsme velice úspěšné zasedání neformální rady. Bylo naším úmyslem Eh, toto um, užívání surovin použít jako uh, další příspěvek pro zajištění um, um, životaschopnosti Evropy. Tady jde i o snahy Evropské komise a rady v rámci této klíčové iniciativy, protože jde mm, hlavně o správné využívání zdrojů pardon, a surovin, i když se podíváme na cestovní mapu, kterou musíme máme očekávat do roku 2011 na oficiální radě ministrů, která se bude konat v prosinci, budeme projednávat a přijímat závěry rady a ty potom eh, budou také podporou pro onu cestovní mapu Evropské komise. Na legislativní úrovni bych ráda pohovořila o nové verzi obou eh, směrnic, které se vztahují k eh, odpadům. Jednak tady máme směrnici, kde se jedná o elektronizaci elektronická zařízení a jejich životní cyklus a také způsob likvidace těchto přístrojů. E, a pak je další směrnice, která se zabývá omezením nebezpečných látek. E, v radě bychom chtěli docílit politického porozumění pro tuto věc. pro předsednictví eh, bylo už teď zajímavé sledovat, jaké pozměňovací návrhy tady byly předloženy členy výboru, jaké byly tady nahlášeny. A doufáme, že v prvním čtení eh, se nám pak podaří eh, dosáhnout dohody. V této souvislosti bych ráda pohovořila o biologických odpadech. Tak jde tu o mm, trvale udržitelné řízení biologických mm, odpadů a nebo o mm, biologický tok materiálu. Tady vidíme, jak takový přístup, správný přístup k životnímu cyklu může být eh, dobrý. Belgie vždycky trvala na tom, eh, aby mm, eh, rozpracování takovéto směrnice o biologických odpadech bylo zajímavé. I Evropský parlament v minulém týdnu ve svém usnesení mm, požádal o toto Evropskou komisi a ze strany předsednictví se také budeme čekat na iniciativy komise. Čtvrtý bod. Lepší nástroje pro evropskou ekologickou politiku. Eh, chtěli bychom si zvážit z podnětu rady, jak bychom tady Evropské komisi mohli předložit nejrůznější témata, jak bychom se mohli lépe do nich pustit a musíme se postarat o to také, jak je lépe, jak lépe implementovat tuto politiku. Jedná se to lepší, o jednu lepší politiku eh, s relevantními informacemi dále standardizace při předkládání zpráv, lepší legislativa, třeba při posuzování dopadů, anebo když půjde o sledování takovéto problematiky a také nástroje, které jsou konformní trhu. To je důležité. A také mezinárodní ekologické normy. A e, teď bych chtěla pohovořit o, evropské, e, o evropských ekologických programech, které běží do roku 2012. A vím, že je to zajímavé a důležité téma i pro Evropský parlament. A myslím si, že obou našich organizacích e, můžeme přispět velice důležitým způsobem. Jsou to obě zmíněné směrnice pro staré elektronické přístroje. A i směrnice o odpadech, tady máme nařízení o biocidech a eh, zde bychom chtěli dosáhli politického porozumění eh, v radě a určitě budeme sledovat i eh, vývoj práce v Evropském parlamentu a budeme držet s tímto vývojem krok. Dámy a pánové, abychom mohli docílit opravdového pokroku, tak potřebuji vaši podporu. Pokrok, který byl docílen v Evropě, se zakládá na spolupráci a dialogu v oblasti eh, ochrany životního prostředí v příštích šesti měsících budeme stát před velkými výzvami. A ráda bych jako mm, předsedkyně eh, kdykoliv k vám mm, přišla a vyměnila si s vámi názory. Jsem k tomu připravena. Určitě tady máme mm, příležitost toto dále sledovat a Evropská unie musí vystupovat eh, jednomyslně a koherentně. Mm, vyjednávání zacílená na dobrý výsledek už běží a doufám v dobrou spolupráci s vámi. Děkuji za pozornost. Ja, vielen Dank, Frau Děkuji, paní předsedkyně rady. Děkuji vám za prezentaci programu belgického předsednictví. Říkala jste, že ochrana životního prostředí je ústředním bodem ve vašem programu. To slyšíme rádi. A i to, že se pokoušíte dosáhnout jednoty, jednotného stanoviska mezi parlamentem a radou a 27 členských států, v oblasti důležitých složek. Máte to taky na programu dne eh, nařízení o mm, elektronických přístrojích, pak eh, jsou to lehká motorová vozidla, užitková vozidla a nařízení o biocidech. To jistě by byl úspěch, kdyby se to podařilo do konce tohoto roku. Také jsem slyšel, že Ministři včera ještě mm, mluvili o Cancúnu a také o eh, strategii nebo taktice eh, Evropské unie. Vždycky se tady kladou podmínky pro to, co máme udělat my, eh, ve srovnání s tím, co zase mají udělat ostatní. A tento bod jsme tady často diskutovali. Eh, řekli jsme, že Evropa z vlastního eh, zájmu eh, by měla jít cestou nízkouhlíkového, cestou nízkouhlíkovou a neměla by příliš se dívat na to, co dělají ostatní, ale měla by se snažit tady docílit úspěchu a to ve vlastním zájmu. A co se týče um, správného utrvalého, udržitelného zacházení se surovinami, tak tady té, té směrnici o odpadech bychom měli také dobrou příležitost, aby to nebyla jen slova, ale aby následovaly skutky. Protože to je dost dobrý příklad toho, jak cenné materiály můžeme zase dostat zpátky do cyklu a jak budeme sbírat veškeré tyto přístroje a tak, abychom je poté mohli zhodnu zhodnotit a recyklovat. Mám tady celou řadu mm, poslanců, kteří se přihlásili o slovo. Projdeme koordinátory politických e, e, skupin a Richard Zeber má slovo jako první. Děkuji, pane předsedo. Mám radost, e, obzvláště z toho, že regionální ministrině se ujímá předsednictví. Já sám jsem z Tyrolska a my v Rakousku máme onu koncepci regionu, která je velice silně u nás zakotvena a právě spolupráce s vlámy je vynikající a proto mě těší, že jste se teď stala předsedkyní tohoto, této důležité skupiny. Ale co mě trošku udivilo, paní ministrině, je, že jste začala jako ministrině pro životní prostředí mluvit o finanční krizi. Já to interpretuji tak, že eh, ve staré koncepci eh, někdy jste se zůstali vyset, že eh, ekologická politika je spojena s náklady a vlastně v tomto smyslu ekonomický, brání ekonomickému vývoji. Nemyslíte si, že právě tady by pokroková ekologická politika právě je klíčem k tomu, aby Evropa i nadále zůstala konkurenceschopná, protože myšlení politiků v oblasti životního prostředí vede k tomu, že potom, když si myslí tedy tyto politice, že zůstaneme někde vzadu, tak to je nesprávné. Proto jsem se vás chtěla zeptat, jestli se vás pochopil správně nebo ne, myslím si, že bychom s dobrou ekologickou politikou měli být velice úspěšní po celém světě, protože nám to jednoznačně ukazuje, že u, u zdro, suroviny těch nejlepších zemí, to jsou ty, které vlastně jsou i z hospodářského hlediska nejúspěšnější. A proto bychom tady měli správně nastavit výhybky. Druhý problém poté, co e, jsme z různých regionů, tak máme tady taky i rozdílné implementace. Mluvila jste o tom krátce. Přeci jen zjišťujeme, když se podívám na směrnici o ochraně ptactva nebo flory, fauny a habitátu a podobně, tak máme tady země a regiony, kde eh, existují velice rozdílné koncepce implementace a to vede k tomu, že vzniká určitý neklid v některých zemích a regionech, co se týče těchto koncepcí. Plánuje tady belgické předsednictví komisi trošku tlačit k tomu, aby eh, tady stanovila jednotnější standardy. Já nemyslím snížení ale spíše navýšení těchto standardů a že nedojde k tomu, že v některých oblastech se to bude implementovat velice striktně a některé země e, se o to budou starat jenom velmi málo. E, taky jsem mluvil o Cancunu. Jak vidíte, e, ten slib, který dala Unie, co se týče fast track financování. Tady máme jsme se byli přislíbeny velké prostředky, mluvila jste o finanční krizi. Vidíte tady nějaké možnosti jak um, toto dále prohloubit, um, nebo jak to vypadá se závazky, do kterých Evropská unie šla, je možné jim dostat. A na závěr ještě bych chtěl upozornit na to, že zvláště v oblasti vody čekáme na to, že komise konečně mm, směrnici o pitné vodě nově předloží. Bohužel tento slib už dala před rokem a pořád ještě tady nic nemáme. Takže mm, doufám, že spolu s námi budete tlačit na to, aby komise konečně eh, splnila svůj slib, aby ty, tato, tyto slíbené právní akty konečně položila na stůl. Děkuji. Papež přes vodu výboru Envy musel jako vždy tuto otázku položit. Myslím, že vlámská televize vás hezky nafilmovala, ale nějak nám tady prosím stojíte v cestě, protože další kolegyně, tak teď Melinda McEwen. Děkuji. Děkuji, paní ministrině, za to, že jste se k nám dnes dostavila. Děkuji, že jste mluvila o důležitých cílech pro předsednictví. Zdá se mi, že to jsou rozumné priority, když se podíváme na mezinárodní agendu příštích šesti měsíců. Chtěla jsem začít klimatickými změnami. Řekla jste, že zjevně eh, máme před sebou Cancún, ale když jsme byli v a mluvili jsme s americkými kolegy, tak eh, myslím si, že mm, mm, akce mluví za sebe víc než pouhá slova. Eh, v Evropské unii, pokud budeme mluvit pouze o cílech celou dobu, tak mm, a já podporuji 30% cíle. Říkám si, jestli předsednictví přemýšlí o tom, že udělá ještě nějakou práci před Cancunem a že se postará o to, jak členské státy implementují balíček klimatických změn, anebo jaký dopad tento balíček bude mít. Vím, že to není úplně eh, práce komisaře přesně sledovat práci těch jednotlivých členských zemí. Ale co se týče biodiverzity, máme tady cíl, ale nemyslím si, nebo říkám si, jak dlouho eh, se budou vzájemně ministři hm, pro životní prostředí ptát a řeknou, aha, tak dva roky po té, co eh, bylo docíleno těchto cílů, kde jste vy se svou zemí, čeho jste dosáhli, co se u vás změnilo, jak, co dělají velké podniky, je tady nějaká větší spolupráce po Evropě, anebo že řeknete, tohle byla dobrá věc, kterou jste udělali před dvěma roky, tak to byste měli všem říct potom v Cancunu nebo jiná země řekne, tohle jsme udělali v automobilovém průmyslu a um, odolali jsme poku, pokušení snižovat emise teď, e, ale teď už budeme pokračovat e, s našimi plány. Prostě jestli budete diskutovat o tomto typu věcí e, a také o implementaci legislativy, ještě předtím s nějakým nejenom o tom, že se bude mluvit o 20-30%, ale e, budeme mluvit o tom, co jsme udělali a co máme v plánu ještě udělat. Myslím si, že toto jsou všechno užitečné věci, abychom se podívali, do jaké míry plníme slib. Pokud nebudeme plnit sliby, pak si myslím, že bychom měli mluvit i o tomto. Ještě před Kankunem, ještě druhá otázka. V příštích třech měsících mm, komise bude procházet mm, benchmarking, který vlastně mm, potrhává ten, tento to program povolenek. Je to velice důležité. Budou přizváni mezinárodní experti a víme, že je tady veliký tlak na to, aby v oblasti benchmarkingu jsme byli velice velkorysí, ale nese to sebou také nebezpečí, co se týče ceny uhlíku. A nevím, jestli předsednictví si je vědoma toho, této otázky a jestli ministři budou také diskutovat na svém setkání benchmarking. Děkuji. Pas Equit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já mohu mluvit svým mateřským jazykem, ale protože nyní se obracím na vlámskou ministrini. Tento jazyk, když jsem z Holandska, tak je velmi podobný. Já bych se chtěl zmínit o dvou záležitostech. Nechtěl bych mluvit jen tak obecně, ale chtěl bych eh, položit dvě konkrétní otázky. Klimatické změny, Cancún. Vy jste říkala, že jste chtěla dosáhnout eh, společného postoje s Evropskou unii, ale že také musíme být konzistentní. Ale problémem je časový harmonogram. Den předtím, než pojedeme do Cancúnu, tak máme problém s rozhovory eh, s rozvojovými zeměmi. A to samé v Dauha 11. října, když bude summit, můžete zařídit, aby ev- evropský postoj byl konzistentní, pokud jde o Cancún, abychom měli také připravené peníze a všechno, abychom mohli nakonec vést pracovní, eh, pracovní setkání a práci na mezinárodní úrovni. Takže důležitý je timing, to načasování. Dále. Velice důležité téma jsou trvalé užitrne, už držitelné zdroje. V Gantu jsme mluvili o tomto tématu, abychom mohli používat méně látek, méně materiálu. My očekáváme, že v roce 2012 komise připraví cestovní mapu, ale co proto udělá belgické předsednictví? My v Evropě podporujeme spalování, spalování odpadu. Je to velmi neúčinný způsob, jakým se odpadu zbavujeme. Je to vlastně ta nejkrajnější možnost. Takže já bych rád věděl, co by komise mohla předložit, ale komise zatím nepředkládá žádný návrh, takže co s tím udělá předsednictví? A dále, trvale udržitelná zpráva materiálu. Zde musíme mít také kontrolu ze strany životního prostředí směrnice o životním prostředí bude přeskoumána, musí to být učiněno co nejdříve, tak, aby v oblasti dopravy se platilo za kilometry a za náklad. Prosím, buďte trochu více konkrétní, protože pokud hovoříte pouze o cestovní mapě, tak to není logické z mého pohledu. Děkuji nizozemský poslanec může hovořit nizozemsky, i když tady nebývá nizozemská ministrině či ministrině, která hovoří vlámsky. Poprvé jsem ho slyšel hovořit nizozemsky. Já velice souhlasím se dvěma kolegy, se sociálně demokratickými kolegy a také s předřečníkem, paní McKeven. chybí zde jisté praktická opatření. Máme tady směrnici jednu za druhou. Cíl je v pořádku, ale co se děje s praktickými výsledky? Nemá smysl, abychom produkovali stále více směrnic, spotřebovávali hodně papíru a nic se nedělo. Mm, já jsem ze země, kdy nadále ještě odpady spalujeme. Já bych byla také rád, kdybychom mohli přejít ke třetí generaci a sice to, že e, to, co říkají vědci, že bychom jednoduše měli znovu regenerovat a používat e, suroviny, jinak nám suroviny brzy dojdou. Vše jedno věc, kterou musíme udělat poměrně rychle. A to jsou umělé hmoty, jejichž odpady nyní nacházíme všude. Já jsem hovořil s komisařkou Damanaky o tomto, ale zatím se nic neděje. Merci, monsieur le président. Madame la ministre, merci pour votre exposé. Bienvenue dans cette commission. Pane předsedo, paní ministry, děkuji za vaši prezentaci a vítejte v našem parlamentním výboru. Jak víte, Evropa se považuje za eh, nebo považovala za lídra v oblasti životního prostředí, i když po Kodani už netolik. Některé členské státy v současné době ukazují méně vůle než v minulosti. Nesmíme ignorovat, že máme velmi e, nyní těžký kontext. Musíme být realisty, ale zase nesmíme naše ambice zmenšovat a musíme dodržovat naše závazky. Naše závazky, které jsme si na sebe vzali v Cancunu. Biodiverzita, to je skutečná výzva, vy jste to řekla a jsem ráda, že se to objevuje mezi vašimi prioritami. To znamená, že závazky v této oblasti jsou četné na summitu v Gotemburgu a na dalších e, jsme o tom hovořili a dále jsme měli v roce 2006 plán biodiverzity a v březnu jsme také měli další závazky v radě. Moje otázky se připojí k těm, které již byly položeny. Jakým způsobem belgické předsednictví se přesvědčí o tom, že tentokrát skutečně téma biodiverzity bude v Evropské unii vyřešeno? Já bych chtěla znát váš postoj, vaše stanovisko, jaké konkrétní opatření bude přijato a jakým způsobem budou vyjádřeny písemně tyto závazky na prosincovém samitu. Belgické předsednictví bude vést Evropskou unii na samitu o biologické rozmanitosti v japonské Nagoji. Jakým způsobem bude finančně vyjádřen protokol ABS o zdrojích a jaký cíl je stanoven v této oblasti. A poslední otázka. My jsme hovořili o geneticky modifikovaných plodinách. Já to chápu tak, že naše země uvítá text komise, ale já bych chtěla znát váš názor. Děkuji. Eh, ehm, Děkuji, pane předsedo. Um, ik wil op twee van uw prioriteiten. Takže děkuji, paní ministrině, pane předsedo. Já se chci vrátit ke dvěma prioritám. Klim, politika o klimatu, o které hovořili kolegové, a další priorita, to je e, vlastně řízení surovin, což je překvapující. Politika o klimatu. Jak to již řekli kolegové, tak já také chci hovořit o tomto tématu a mám určité otázky, které se ho týkají. Vy jste hovořila o návrhu Evropské unii, který se týká 30%. Co si o tom myslí další země? Předsednictví musí hledat schodu v radě, to je hlavní úkol ale předsednictví a například španělské předsednictví bylo v tomto směru velmi výkonné, tak předsednictví si musí stanovovat ambiciozní cíle. Všichni jsme si vědomi toho, že eh, dohoda mezi 27 státy není vždy možná. Není vždy možná, aby všechny ambice mohly být splněny. Tak jaké ambice máte vy? A za druhé ještě, jak eh, již zde bylo řečeno, musíme dosáhnout eh, výsledků pokud jde o politiku jako takovou. V komisi se vede diskuse, ne v radě, ale má to dopad i tedy na o, ostatní. Týká se tato diskuse o tom, jestli mají být dotovány či ne těžba uhlí, protože zde máme již program energetického mixtu pro budoucnost, takže bude těžba uhlí patřit do, toho, do tohoto mixu pro výrobu elektřiny na úrovni členských států, na úrovni tedy rady, zde existuje prohlášení, že zdroje musí být využívány jinak. Mluvíme zde o třech miliardách eur, které mohou být vynaloženy místo na těžbu uhlí na obnovitelné zdroje energie. A nyní můžeme zde hovořit o trvale udržitelné právě či řízení surovin. Já jsem samozřejmě eh, velice nakloněna této zásadě. Myslím si, že je to velice důležitá koncepce pro budoucnost. Je to priorita belgického předsednictví, což je dobré. Ale současné záležitosti musí být také dobře vyřešeny do budoucna, musí být tedy realizovány. My skutečně chceme dosáhnout eh, schody v prvním čtení. Ještě za belgického předsednictví. To ano. Ale tento parlament velkou většinou byl pro Rosy. A my si myslíme, že je velmi důležité, aby Rada otevřela, eh, dokázala takovou otevřenost, o které hovoří ve specifické oblasti elektronického elektrického odpadu. Zde se musí rada ještě snažit. Během diskuse o We a Ross parlament měl této oblasti nenaplní moje očekávání, pokud jde o solární panely a jejich oblast působnosti. Jak to vypadá v radě, pokud jde tedy o solární panely a články o trvale udržitelné výrobky, jako například tyto solární panely? které také obsahují nebezpečné látky. Äh, Takže nyní ještě já, pan Stás a potom se dospějeme ke konci vláms, vlámských otázek. Děkuji vám, paní ministrině, za váš příspěvek. Já bych se chtěl vyjádřit k vašemu prvnímu klima, eh, tématu, to je klima. Je, vy jste se nezmínila o biopalivech. Vy víte, že o tom se velice diskutuje a že to je velice ožehavé téma, neboť to to vede k většímu využívání e, země a to je například využívání plochy e, o velikosti Dánska. A také zde máme jeden problém, protože kritérium pro nepřímé využívání půdy se zde nezohledňuje. A to je velký problém. Pak vzniká tady velký problém, když se jedná o kritéria pro trvalou udržitelnosti biomasy. A proto mám na vás otázku. Já se vás ptám, co uděláte v radě. Zdali tyto problémy znáte, zdali dáte také tento bod na pořad jednání, postaráte se o to, že problémy nepřímého využívání půdy pro biopaliva a také potažmo pro biomasu budou diskutovány. Tady máme také problémy s emisemi CO2. Tím bychom měli velice špatnou výchozí situaci pro budoucnost. A nyní končím seznam řečníků. Chce ještě někdo se vyjádřit? Ne, všichni jsou na seznamu řečníků. Takže všichni jsou již na seznamu řečníků pro druhé kolo. Takže začneme nyní s odpověďmi. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji vám všem za vaše příspěvky a za velký zájem který máte o ctižádostivé cíle belgického předsednictví. Slyšela jsem tady také hodně zajímavých impulzů, které budeme brát v potaz. Nyní se pokusím o eh, jisté eh, slučování, sloučení otázek. Nejdříve začnu s tématem klimatu. Zde bylo položeno hodně otázek opravdu je to ona velká výzva pro podzim tohoto roku. Neúspěch z Kodaně bych chtěla také diferencovat. Ne byl, nedošlo k průlomu, ale bylo uzavřeno několik dohod a na nich musíme budovat a musíme využívat eh, také možnost, abychom je dál eh, budovali a na nich stavěli. A máme před sebou další konkrétní výzvu a to je Cancún. Minimálně několik částečných aspektů e, úmluvy či dohody musíme upravit. A potom je tady další velká výzva. Musíme dále sehrávat průkopnickou roli. Nemůžeme si nechat dávat stále Černého Petra, že my jsme ti, kteří jsou zodpovědné za stroskotání konference. To je hledání rovnováhy. Na jedné straně chceme být žádostiví, ale na druhé straně si nechceme nechat se nechceme nechat obvinovat kvůli neúspěchu jednání. A to se stalo v Kodani. Zde byla obviněna Evropa z toho důvodu, že jednání nedospěla ke kýženému konci. Já jsem na začátku již také řekla, že u přizpůsobení deforestaci a také u odpadu očekávám větší výsledky a také tady bylo hovořeno o tom, kolik prostředků jsme slíbili. To je 2,4 miliardy a na to je také zpráva ECOFINu a tím se budeme zabývat dál. Tady je zcela explicitně napsáno, za jakých podmínek může být zahájeno financování Fast Starter. A jenom tímto způsobem můžeme opět obnovit důvěru. A potom otázka, zdali jsme my sami dostatečně ctižádostiví, protože 2030 to je také ještě spojeno s podmínkami. Já již jsem řekla, že máme stanovisko spojené s podmínkami, takže 20%, ale za určitých podmínek 30%, jestliže se srovnatelné průmyslové státy budou podobně snažit. Ale já jsem zmínila také sdělení komise, kde je explicitně napsáno, že by bylo možná zajímavé si stanovit jako cíl 30% bez podmínek, ale o tom budeme také diskutovat v říjnu na radě. V rámci rady budeme diskutovat o tom, zdali bychom v EU mohli dospět k podobné dohodě, protože to by byla potom úprava win-win, která by byla prospěšná pro obě dvě strany. Musím se podívat, zdali jsem zatím tím nic neopomněla. A potom tady máme biologickou diverzitu. Máme, e, bude se konat konference smluvních států v říjnu. Přípravy již velice intenzivně probíhají. Zde máme tady také konkrétní kroky. Pokud se týče ABS, tak tady probíhají rozhovory v Montrealu. myslím si, že vyčkáme výsledků z Montrealu a potom budeme hovořit také o financování. To musí být také konkrétní téma na stole. Není to jednoduchá záležitost, ale musíme se do diskuse pustit a musíme vyslat takovýto signál. Budeme o tom diskutovat a také budeme se tím zabývat v říjnu. a potom biologická diverzita 15. března byly vydány závěry, ze kterých budeme vycházet, ale k tomu ještě e, přicházejí konkrétní výsledky z Montrealu. A potom jsem tady slyšela ještě důležitou otázku, jak můžeme biologickou rozmanitost začlenit do dalších politických oblastí. A já si myslím, že to bychom měli dělat také v jiných oblastech, například ve společné zemědělské politice, také u rybolovu a nebo tam, kde se jedná o dotace pro znevýhodněné. Máme tady různé eh, nástroje, kterými, se to, kterými to můžeme zvládnout. A potom tady máme ještě benchmarking, to byl McGiven. Toto se bude probírat, či probírá se ve výborech, jestliže jsem tomu správně rozuměla. Zatím není cíl to dostat do rady. Potom tady byla také otázka pitné vody. To je otázka trojky. Vy víte, že my spolupracujeme vždy v rámci tří zemí Španělsko, Belgie a Maďarsko a tento přístup v rámci trojky je velice důležitý a doufám, že také zde docílíme pokroku. My jisté se budeme snažit naši spolupráci dále posílit. Hm onder andere, maar ook eh, collega Eekhout, denk ik, die een vraag gesteld heeft. Pak ehm, další kolegové ehm, mluvili o mm, trvalé udržitelné zprávě materiálů. Ehm, máme tady konkrétní eh, dokumenty a čekáme na cestovní mapu. Ale chceme vyjednávat velice konkrétně. Já jsem udělala takové zhnutí a tedy existuje celá řada krátkodobých opatření, eh, která jsou skutečně velmi pozitivní a eh, která naleznete na internetových stránkách belgického předsednictví. Je to ono zhrnutí. A budete-li chtít, tak ehm, se mohu některých věcech zmínit. Je tady směrnice o ekodesignu. Ehm, téma můžeme, toto téma můžeme zohlednit, nebo taky dovoz, pardon, odvoz ehm, odpadu a tak dále. To s tím má také co dělat. Pak tady jde o tržně orientovaná opatření ekologické otisky nohou e, a e, nebo recycling e, certifikátů, například certifikáty pro zelený proud, zelenou elektřinu. O tom se také diskutovalo, bylo to velmi pozitivně přijato. Třeba by se to dalo dostat do jednoho certifikačního systému, což je jistě zajímavý přístup. Dále mm, cíle spojené s recyklací, taky zajímavá věc, jak to teď bude zpracováváno dál. Eh, jde o to, aby se to zapracovalo do eh, mm, legislativy eh, stávající, ale určitě to budou i oficiální závěry v prosinci. Toto taky můžeme zohlednit, ale myslím si opravdu, že je to hezký konkrétní, že to bude hezký konkrétní výsledek. A zvláště jsme zohledňujeme, že poprvé na evropské úrovni jsme vůbec o takovémto tématu diskutovali. Myslím si, že jsem vyčerpala skoro všechno, ještě biomasa a biopaliva. Děkuji panu kolegovi Stalesovi za tuto otázku. To jsme také dali eh, nám agendu zasedání eh, rady v říjnu. Jistě, že to jsou kritérie trvalé udržitelného rozvoje z ekologicky politického hlediska, to je velice důležité a eh, určitě to budeme na naší radě ministrů probírat přesněji. Je to velmi důležité i pro eh, trvalé udržitelnou zprávu materiálu a eh, v tomto rámci eh, povedeme i diskuzi o biomase. Já doufám, že jsem odpověděla na všechny otázky. Pokud ne, tak se mě můžete zeptat znovu, nebo se můžeme setkat někdy jindy a prodiskutovat tyto věci. Děkuji. Mám další otázky. Děkuji za mm, odpovězení těchto. Druhá kolo, mm, Margaret Auken tak formand, og tak til... Děkuji, paní předsedkyně, paní ministrině. A dále budu hovořit také ve svém rodném jazyce. Ráda bych položila otázku týkající se eh, rozpočtu, trošku ostřeji bych to chtěla formulovat, protože jsme od belgického předsednictví slyšeli zcela jasně, že se musíme více starat o životní prostředí, a pak jsme taky od komisaře slyšeli, že budeme mít lepší nástroje, ale to všechno nebude možné, když nebudeme disponovat eh, vyššími prostředky. Je nutné zajistit lepší financování pro oblast životního prostředí a v souvislosti s rozpočtovou reformou máme jedno, eh, ojedinělou situaci. Jednou za deset let se nám taková možnost jenom naskýtá. A proto bych ráda věděla, jak belgické předsednictví eh, chce zajistit, eh, aby tyto navýšené prostředky byly diskutovány v souvislosti s rozpočtem, rozpočtem abychom už v září věděli, že to všechno se bere vážně. Jinak Totiž všechno to, co jste dnes zmínila, nepovede k ničemu budeme, eh, nebudeme schopni třeba financovat Life Plus a taky jiné projekty nebudeme už moci financovat. Děkuji. Jose Manuel Fernández. Excusez-moi, mais j'étais encore dans la traduction. Já se omlouvám za zdržení, já jsem ještě poslouchal tlumočení. Vážený pane předsedo, paní ministrině, já bych vám chtěl poblahopřát za to, že máte tak ambiciozní program. Vy jste hovořila o trvale udržitelném rozvoji a o účinnosti. To je skvělé, že máte takový program. Ale my budeme posuzovat ne slova, ale činy. A já bych rád věděl, jakým způsobem můžeme finančně dosáhnout recyklování, můžeme také rozvíjet koncepce pro e, soběstačnosti v životním prostředí. Já jsem také hlasoval pro e, Eh, směrnici odpadech, která byla odhlasována valnou většinou. Je velmi dobře, že komise také předložila návrh směrnice v této oblasti, ale já očekávám od belgického předsednictví konkrétní ambice v této oblasti. Neměli bychom pouze čekat na to, až komise bude návrhy předkládat, protože je jisté, že komise velmi často si protiřečí. Na jednu stranu zde máme zákonodárství, které je dobré, a na druhé straně říká komisař, že potřebujeme více právních norem, abychom mohli harmonizovat například téma kompostu. Takže postoj parlamentu a komise byly velmi jasné. A já jsem si zcela jistý v tom, že parlament podpoří úsilí, které by vedlo ke zjednodušení toho, co již existuje. Protože pokud budeme mít takovou legislativu, která bude roztříštěna a bude se nacházet v mnoha legislativních textech to není ono. My chceme právní jistotu. My chceme takovou legislativu, která by vypadala jako jedna jediná směrnice. My musíme být ctižádostiví, ale musíme být také realisty. Takže proto by zde mělo být povinné třídění odpadu. A já se vás ptám, jaké konkrétní činnost, jaká strategie, pokud lze hovořit o strategii. Jestli to tady skutečně je strategie, jestli je založena na konkrétních opatřeních, tak jsem se chtěl zeptat tady na tuto strategii, abychom dosáhli takové společnosti, kde se bude recyklovat, abychom mohli bojovat proti klimatickým změnám, která musí být také založena na biologické rozmanitosti. Musíme mít také kompost, který bude kvalitní a to také přispěje ke zkvalitnění půdy. Takže my ten základ máme, abychom byli více ctižádostiví a abychom mohli vytvořit novou směrnici, kterou plně podpoříme. Děkuji. Nyní paní Gutierrez. Já děkuji, paní předsedkyně a paní ministrině, já jsem velmi ráda, že vy jste spojila dvě kompetence, které se zřídka vyskytují společně, je to životní prostředí a kultura. A myslím, že máte velkou příležitost, abyste učinila něco odlišného, abyste neopakovala vždy stejné cíle a teoretické zásady. Já jimi neopovrhuji, ale jako v případě každých ideálů je velmi těžké je realizovat. Já jsem se zajímala o kulturu a o životní prostředí a pracovala jsem v oblasti udržitelného rozvoje a stále v tom pracuji. Takže já bych chtěla říct následující. Existuje zde odvětví, které spočívá ve stavebnictví. Toto odvětví má velmi silnou lobby. Suroviny a také obnova našeho eh, historického dědictví, to je to, co Evropa potřebuje. Čísla pro budoucí stavebnictví, tato čísla představují zničení velkých evropských prostor. Všichni víme, co se stane se stavebním materiálem, který vznikne po zboření budovy. Ale Evropa, aby mohla dbát na suroviny a řídit suroviny, tak nejprve musí eh, dbát na stavebnictví, protože máme mnoho lomů, mnoho dolů a jsou otevřené po celé Evropě. Já si myslím, že byste se také měli zabývat tímto tématem, anebo můžete podniknout takovou iniciativu, abychom to mohli rozvíjet během budoucích předsednictví. Je zde mnoho studií, které ukazují přesná čísla, například z Princetonské univerzity, z Rakouska a tak dále, která říkají, že rekonstrukce a stavebnictví poskytují o 25 více zaměstnanosti. Například tisíc euro na rekonstrukci nám dávají o 25 více než eh, při nových budovách. Kromě toho se přitom využije ropa a také neobnovitelné zdroje energie. Kromě toho víme, že zaměstnanost, která vzniká při této činnosti, tak je místní. Nepřijdou sem Číňani, aby nám tady opravovali Brusel například. Budou to místní podniky, místní firmy. A proto bych chtěla požádat, aby toto předsednictví podniklo určitou iniciativu, která bude mojít moji plnou podporu, aby tedy podnikla tuto iniciativu, která by mohla být rozvíjena budoucími předsednictvími. Děkuji. Kolegyni totiž toto leží velice na eh, eh srdci a životní prostředí, to je jistě velké téma. Viktorio Prody. Grazie, non parlerò eh, Děkuji. Paní ministrině, za prvé bych vám chtěl poděkovat za vaši přítomnost zde mezi námi. Dle mého názoru proč vyjednávání nepokračují dobře. My jsme měli politický návrh v Bali, pokud jde o sdílenou odpovědnost. Dokud si na toto neodpovíme, tak si myslím, že nedosáhneme globální celosvětové schody, kterou potřebujeme. Taková je skutečná nebo skutečný konkrétní stav našeho klimatu a přírodních zdrojů. My se nacházíme v situaci, kdy si musíme uvědomit, že přírodní zdroje jsou omezené a za druhé, že je také omezená schopnost naší planety metabolizovat, zpracovávat náš odpad. odpad. Problém zahřívání naší planety spočívá v tom, že používáme fosilní paliva, ale i tato paliva nejsou nevyčerpatelná, stávají se vzácnými. Takže tento problém spočívá nejenom v tom, jakým způsobem správně spravovat suroviny, ale musíme jít ještě více do hloubky, protože přírodní zdroje jsou omezené. A my musíme politicky reagovat na tento problém. Takže nejde pouze o technologické řešení, tedy jakým způsobem lépe využívat přírodní zdroje. Ne. Musíme být inteligentní, musíme zjistit, jakým způsobem můžeme dosáhnout světové zprávy, abychom mohli lépe využívat přírodních zdrojů, protože budoucí generace se ocitnou v situaci, kdy zdroje budou nedostačující a na základě toho budou vznikat konflikty. To je problém celé té záležitosti. Musíme se tím vážně zabývat. A abych se vrátil k globálnímu oteplování, Nemůžeme čekat na to, až přejdeme od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům. Musíme jednat rychle. Já si myslím, že bychom zde neměli diskutovat o 20, o 30 procentech, protože eh, se již dokázalo, že to je možné. Pokud nevytvoříme silný, ambiciozní program, program, který bude razantní, tak nenajdeme ani eh, řešení na současnou hospodářskou krizi. Takže já si myslím, že nyní je dobrý okamžik pro to, abychom politicky reagovali na všechny problémy. Samozřejmě jsem vám k dispozici, paní předsedkyně, pokud byste o tom chtěla hovořit podrobněji. Děkuji. A nyní paní Klas. Děkuji, paní předsedkyně rady. Z těch velkých, širokých politických témat eh, bych chtěla přejít k problémům, které teď leží na stole. Mám radost, že od belgického předsednictví slyším, že mm, chce dosáhnout politické dohody eh, v oblasti biocidů. A moje otázka jako zpravodajka je do jaké míry, nebo jak daleko pokročila eh, rada v této shodě. V Evropském parlamentu, alespoň tady na výboru, jsme měli dost jasnou linii v září O tom budeme hlasovat na plénu, ale jedna věc je teď už docela jasná. I tady z výboru bychom eh, chtěli eh, přijít s tímto kompromisem těchto kritérií katov. Chceme přísnější kritéria a chceme jasně definované výjimky. To jsme si zajedno a doufám, že tato shoda eh, bude vládnout i přes hranice pléna. Co mi však ještě leží na srdci, jsou je trvalá udržitelnost, pokusy se zvířaty, které s tím také souvisejí a toto budeme muset omezit. Přejeme si bezpečnost, ale nechceme zase dělat nějaké zbytečné pokusy na zvířatech, a, tak aby všechny ty testy, které jsou požadovány v nařízení o biocidech, to se teďka stalo předmětem kritiky. E, přičemž e, radu velice žádám o to, o co jsem požádala i komisi, abychom tady jasně definovali, jaké pokusy jsou nezbytně nutné a jakých bychom se mohli zříct, protože ne nutně všechno musí být testováno, co si vymyslíme, a proto budeme moci jistě se um, omezit jenom na některé eh, pokusy. Ochrana vody. To je jasné. Zadání je jasné. Nikolajka Zíber mluvil o směrnici o pitné vodě. A i nadále si myslím, že už teď existují některé členské státy, které mají trošku strach, eh, pokud máme upravit dalekosáhle biocidy, což je veliká záležitost, tak jde o to, abychom nerozštěpili, nerozdrobili všechno na členské státy, ale abychom měli společné schválení, ale měli bychom pořád mít před očima vodu. Mně je jasné, že to, co máme na dobrých úpravách, co se týče směrnici o pitné vodě a kvalitě vody, to je taková střeš, střecha, pod kterou se mohou schovat i ostatní nařízení. To eh, jsou ty veliké cíle. A ještě na závěr, pane předsedo, musí být možné, abychom eh, měli systém společného schvalování, který nám dá eh, jistotu a kde budou taky tady únosné náklady. Mluvím o biocidech, o produktech, které nejsou velikými chemickými výrobky, jsou to spíš meš, menší a střední podniky a já myslím, že i rada se musí zasadit za to, abychom tady měli variantu s výhodnými náklady. Aby to bylo alespoň únosné, ty náklady. Děkuji. Děkuji. A pan Zívo Belet na závěr tohoto kola. Děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně, já budu velmi stručný, já vám přeji všechno nejlepší, abyste tedy zvládla realizovat tento ambiciozní program, pokud jde o snížení emisí, doprava a nařízení o lehkých vozidlech. To je velmi důležité v Evropě. Doufám, že budeme moci pokročit v této oblasti. Ale není to dostačující. Snížit tedy emise plynu v oblasti dopravy, to to je tedy důležité. Moje otázka se týká energií, ale týká se to tedy i vašich kompetencí. Můžeme vyvíjet nátlak na vašeho kolegu, pokud jde o elektrická vozidla. Máme zde konkrétní návrhy od komise, pokud jde o standardy, které by se měla které by se měly uplatňovat u elektrických vozidel. Ale paní ministrině, během vašeho předsednictví, během tohoto půl roku, můžete nám potvrdit, že budete vyvíjet nátlak na tato odvětví, abychom co nejdříve dosáhli evropských standardů u elektrických vozidel abychom již měli k dispozici tyto standardy v příštím roce a abychom byli lídři vzhledem k ostatním světadílům. Než se dostanete k zodpovězení otázek, chtěl bych srdečně eh, přivítat pana profesora Abramiho a celý tým z Benátek eh, budou mluvit dalšímu bodu, a sice Mezinárodní trestní tribunál v oblasti zločinu v životním prostředí. Už jsou tady, eh, jenom upozorňuji, že to je další bod programu, ale teď má slovo paní ministrině. Děkuji. Dámy a pánové, nejprve bych ráda poděkovala za četné pozitivní reakce a děkuji vám za vaši podporu, kterou jste vyjádřili. Je to řada zajímavých, důležitých věcí. To, co říkala paní Auken, vy jste mluvila o financování a máte pravdu. Když chcete dělat dobrou ekologickou politiku, tak potřebujete odpovídající finanční prostředky. Na začátku příštího roku, myslím, um, půjdeme do těchto diskusí. Právě jsem vám vysvětlila, že musíme lépe ukázat, kde jsou naše hodnoty kde například se skrývají ekonomické hodnoty ekosystému. Kdyby se nám podařilo toto ukázat nějak, tak budeme o krok dál. A to je i odpověď na otázku pana Zibera. Tady šlo o to, proč jsem začala mluvit o nákladech ve svém projevu. Financování a ekologickou politiku musíme vždycky vidět ve vzájemné souvislosti, ale tato krize eh, je dobrou příležitostí k tomu, abychom se pustili do nízkouhlíkového hospodářství. Pan Poudy říkal, že nelze tady vyčkávat. Máme tady ale vynikající příležitost. Krizi máme za sebou a výzvy příštích let nám ukázají, ukáží, jak jsme zvládli přechod k nízkouhlíkovému hospodářství. A to je pochopitelné, že se budeme ptát i po financování v předsednictví. Dále otázka biologických odpadů. Tady máme velkou radost z usnesení parlamentu a i v radě se pokoušíme docílit pokroku. Mám radost z příspěvku paní Gutierrez protože jste taky mluvila o eh, způsobu zacházení eh, s surovinami a vztah k stavebnímu průmyslu a eh, otázka recyklace, to je určitě skvělá příležitost a Měli bychom se tomu věnovat i v radě, když mluvíme o trvalé udržitelné zprávě z eh, materiály. Tady jde taky o recyklaci. Když vyrábíme nějaký produkt, tak bychom už přitom měli přemýšlet o tom, jak ho znovu pak eh, recyklovat. A eh, tady se připojí k tomu, co říkal pan Prody. Naše suroviny jsou konečné a k tomu potřebujeme řešení. A proto jsem jmenovala ony priority, proto jsme to jmenovali jako prioritu a na neformální radě jsme o tom taky mluvili. Řekli jsme, že to taky zohledníme. Pan Glas, paní Glas mluvila o biocidech. Doufáme, že tady docílíme porozumění v radě. Směrnice o pitné vadě už jsem také zmiňovala. A potom bych ještě ráda odpověděla na otázku pana Eichholta Předtím jsem mi přešla, ale nebylo to úmyslné. Šlo o časový harmonogram eh, na poli boji proti klimatických změn a eh, dohotovení vlastní strategie. Na neformální eh, setkání rady jsme vedle témat tématu udržitelná zpráva eh, s materiály jsme měli takové neformální eh, pracovní sezení a tam se mluvilo o přípravě na Cancún. Dohodli jsme se, že budeme chtít a muset mluvit jedním hlasem, musíme zůstat na jedné linii, vysílat stejné poselství a musíme být transparentní při vyjednáváních a pravidelně si vyměňovat názory. A vzájemně se informovat, to je první výzva. A na naší radě v říjnu budeme dále mluvit o konkrétním přístupu a to by pak koncem října mělo být zohledněno na setkání eh, rady. A pak zcela jistě budeme mít jasnou strategii a dohodneme se. Každém, určitě je to i naším záměrem. Pak ještě poslední otázka. Tady šlo o elektrické vozy, o přechod a přeměnu našeho průmyslu a mm, elektrovozidla hrají velkou roli pro zlepšenou kvalitu e, vzduchu. To je jistě důležitý bod a i během našeho předsednictví se tomu budeme věnovat a společně s kolegy o tom dále diskutovat. Vážení poslanci, poslankyně, děkuji vám všem za četné zajímavé otázky a za vaše reakce na program předsednictví a jen opakuji svou nabídku, zůstaňme v kontaktu. Jsem kdykoliv ochotná vést s vámi diskuzi anebo přijít do parlamentu. Myslím si, že je to důležité. A témata, která budou na pořadu jednání v příštích měsících, jsou velice důležitá. Myslím si, že proto musíme úzce spolupracovat a společně toho budeme moci dosáhnout mnoho. Děkuji, paní předsedkyně rady. Cítila jste velkou angažovanost ve výboru životního prostředí v parlamentu. Doufám, že eh, se dostaneme dále v otázce zákonu, o kterých se tady mluvilo. Parlament eh, bude také na obou dvou konferencích zastoupen v, Nang- v Cancunu a v Nangoji. Eh, a tady prozba právě po té, co vstoupila platnost Lisabonská smlouva, bychom byli rádi, kdybychom byli angažováni i do interních kol. Myslím si, že čas nastal, aby to byla nejenom komise a rada, které si sednou dohromady, ale aby i parlament, komise a rada mohli provázet tyto, tyto jednání alespoň s předsednictvím delegace, to je přání, které se týká obou konferencí a o které vy se staráte. Ještě jednou děkuji, asi se znovu brzy uvidíme v příštích měsících a přeji vám hodně úspěchů. Ich darf überleiten zu dem nächsten Punkt. Bych přešel k dalšímu bodu. Už jsem přivítala pana profesora Abramiho s ehm, delegací která nám podá informaci o e, myšlence zřízení e, Mezinárodního trestního tribunálu pro zločiny v oblasti životního prostředí. Doktora Freddy Krunata tady máme, profesora Contiho a Roberto Antony. A celá ta e, myšlenka pochází z Benátek, z Mezinárodní akademie ekologických věd. A máme radost z toho, že jste dnes přijeli do Bruselu a že nám podáte informaci o tomto projektu. Abychom nestráceli další čas, tak vám hned předám slovo. Kolega Fernandez, kolega Fernandez, přecházíme k dalšímu bodu, pokud máte něco jiného. Můžete mluvit odtamtud nebo přijít sem za námi nahoru, pojďte sem, tak budete lépe vidět.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 Předávám vám slovo, abyste nám předložili ehm, co nejstručněji vaše váš přehled. Krunat, jsem velice rád, že otázka trestního tribunálu pro zločiny v oblasti životního prostředí se dostává na program dne. Děkuji Jo Lajnenovi, jsem rád, že se toho můžeme účastnit. Je to jedna z klíčových otázek, protože jde o svobodu eh, živých eh, organismů. Víme, že tady existuje imperiální relativismus a mohlo by se to stát tavolou razou, protože eh, nadcházející delegace by potom mohly zjistit, že tady neexistuje žádný životní prostor a to by mohlo vést až k vlastnímu vymíru umírání. Z pozvání k tomuto slyšení eh, jste mohli vyčíst, že se nacházíme v nejlepší společnosti. Lidé, eh, kteří se eh, pohybují kolem Mezinárodní akademie pro ekologické vědy, jejich postoj, jejich legitimní nárok na svobodu, Ehm, je důležitý, ale eh, svým chováním ukazují, že v posledních, ehm, že bohatství, kterého jsme dosáhli ve čtyřech posledních ehm, stoletích, může přispět k tomu, že lidé i nadále musí nést kolektivní zodpovědnost za udržení biosféry. Akademie pro ekologické vědy by se ráda podělila o pokladnic, pokladnici zkušeností, chtěla by využít všech zkušeností, našetnout takový koncens. Je to něco jako empatie a měli by být do toho zataženi i ti, kteří jsou na okraji civilizačních dění. Je to taková Eh, linie, periferie, na které se můžeme brzy odstnout. Měli bychom přijmout skutečnost, že jsme ti, na které jsme čekali. Nemá cenu čekat. Katastrofa se neblíží, katastrofa už je tady. Předávám slovo panu kolegovi, panu profesoru. Eh, <clears throat> onorevole presidente, deputati, ringrazio... Vážený pane předsedo, dámy a pánové, za prvé bych chtěl poděkovat předsedovi výboru Envy za to, že mě pozval sem k vám a že zde mohu vystoupit jako e, předseda Mezinárodní akademie environmentálních věd, abych o tomto tématu pohovořil. Takže já děkuji členům tohoto výboru za toto pozvání a za to, že se věnujete a věnujete pozornost našim projektům v dopise ze 13. května, který jsem poslal výboru Envy a v důsledku kterého pan před mě pozval, abych eh, přišel mezi vás, no, tak eh, to všechno spustilo. Takže zaprvé bych chtěl říkat, proč vlastně potřebujeme reformy. Je to kvůli tomu, že se mění přírodní zdroje a lidské zdraví. To bylo vidět již, již dříve, ale uběhlo několik staletí, kdy lidé a životní prostředí se vzájemně prolínali a docházelo také ke vzájemné agresi, někdy eh, úmyslné agresi ze strany člověka. Příroda tak uvolnila své toxiny, jako se tomu stalo například po eh, případu s podmořskou plošinou Deepwater Horizon. To ukazuje, že potřebujeme jednat, zvláště musíme připravit systém kontrol, systém sankcí, které by zaručily účinnou spravedlnost tomto smyslu svědomí lidí je motivováno dvěma potřebami. Za prvé, potřeba toho, aby koordinovaná činnost stanovila eh, větší limity pro ty lidské činnosti, které představují potenciální riziko pro ekosystém. Ale je to také schválování nadnárodních represivních nástrojů pro takové jednání, které může být považováno za zločiny či trestné činy proti životnímu prostředí. Na druhou stranu potřebujeme stále více si uvědomit, že se zlepšuje také kvalita znečišťovatelů, ale tím pádem se zlepšují i, eh, musíme zlepšovat i ochranu přírodních zdrojů. Vzniklo několik tragédií, jako například Bob Palk s eh, eh, tisícovkami zraněných a tak dále. Před několika lety si vědecký svět uvědomil, že situace je složitá stále pozorněji se věnoval zdraví naší planety. Vědecké údaje ukazují, že je nutné příslušným způsobem reagovat na environmentální problém. Vznikly četné studie, mezi nimi můžeme zmínit studii, která vznikla na základě satelitního pozorování. Byly využity satelity NASY, a dále v roce 2001 v San Francisku se sešlo 2000 vědců, kteří hovořili o situaci životního prostředí na naší planetě a kteří eh, také navrhovali svá řešení. Při této příležitosti se také objevil poprvé jakýsi plán či schéma eh, přírodních eh, katastrof. Díky tomu vzniklo monitorování, které bylo velmi alarmující. Kde v minulých letech vzniklo tolik neštěstí a nehod, které ohrozily polovinu zdrojů naší planety, a to navzdory naší politiky udržitelného rozvoje, což je základ pro všeobecné hodnoty, protože je to součást kolektivního povědomí. Bylo to již formulováno před 30 lety. V posledních 30 letech se stalo jasné, že je stále tedy v letech 1972 až 92 je jasné, že problém se životním prostředí, prostředím již není pouze místní problém, ani regionální, ani národní, ale je to skutečně celosvětový problém. To bylo doprovázeno celou řadou právních a vědeckých poznatků lidstva, ale také uvědoměním, že potřebujeme mít určité kompetence, které by byly preventivní i represivní. Takže potřebujeme mít eh, proporcionální a odrazující sankce. Musí být zohledněny také zásady při vypracovávání reform a při stanovování nadnárodních nástrojů, například to, že znečišťovatel platí nebo že ten, kdo poškozuje životní prostředí, musí zaplatit společenství. Dále eh, eh, kauce, různá nápravná zařízení a tak dále. Musí být zaplaceno odstranění eh, zdroje znečištění. Dámy a pánové, ale je také velmi nutné, abychom přijeli normy, abychom zaručili účinné soudnictví musíme mít eh, proporcionální sankce, které budou účinné a odrazující. Je velmi důležité, aby členské státy posílili a uplatňovali trestní sankce pro trestné činy, které poškozují životní prostředí. Vnitrostátní soudci by měli okamžitě přijímat účinná opatření. Například případě úmyslně založených požárů v Řecku. Jestli chcete, můžeme o tom ještě uh, hovořit později. Takže by měly následovat konkrétní kroky, aby byl zjištěn viník a aby byla zjištěna na čí straně odpovědnost a dále by měly následovat sankce pro viníky. To je návrh usnesení, ze 14. září roku 2009. Také evropské orgány pro životní prostředí by se tedy mohly zapojit Tam měl by vzniknout takovýto Evropský trestní soud pro životní prostředí. Proč? Proč navrhujeme takovýto Evropský trestní soud? Jaké výhody by měl? Tato reforma by mohla pomoci splnit několik cílů. Za prvé by mohla znovu zavést zásady účinného soudnictví, tedy o čemž jsme již hovořili, byla by vytvořena nová evropská instituce, která by zaručila institucionální kontrolu užívání přírodních zdrojů, aby tak bylo dosaženo jednorodého evropského soudnictví či spravedlnosti. Já si myslím, že je velmi důležité eh, mít nové myšlenky, eh, dělit se o zkušenosti. Je to důležité i pro eh, státy, které se nachází ve Středomoří, které si myslí, že ochrana životního prostředí je jednou z priorit. To by také odpovídalo poptávce po spravedlnosti kterou vyjadřují mnozí občané, miliony a miliony evropských občanů, kteří neustále narážejí na znečišťování prostředí, vidí, že dochází k trestným činům, které nejsou trestány, jako v případě Dunaje. Evropská unie by si tedy měla eh, uvědomit, že například tento případ znečištění Dunaje poškodil ekosystémy. Znečištění bylo eh, obrovské. 100 tisíc kubických metrů různých toxických látek v bývalé Jugoslávii, Bulharsku a tak dále a tak dále. Vznikla tedy ekologická katastrofa, ale mohli bychom tím dosáhnout i jiného cíle. A také bychom například měli pomyslet na mnoho námořních eh, katastrof a znečištění, jako v případě prestiže. Dámy a pánové, nejenom bychom tedy měli mít na mysli životní prostředí, ale i další odvětví, jako například cestovní eh, ruch nebo ubytovací kapacity nebo rybářství. v důsledku znečišťování mizí pracovní místa, čímž se poškozuje hospodářství. Reforma není alternativou. Mělo by to jít ruku v ruce spolu se e, právní normou o trestní ochraně životního prostředí a e, další normou životním prostředí z roku 2008. E, Na základě těchto norem by byly trestně stíhány některé trestné činy proti životnímu prostředí a takovým způsobem bychom mohli snáze uplatňovat právo v oblasti ochrany životního prostředí. jak je to zakotveno také v článku 174 smlouvy. Tam je zdůrazněno, že nemůžeme pokračovat eh, se stavem beztrestnosti těchto trestných činů proti životnímu prostředí. To, že tato beztrestnost existuje, to je způsobeno tím, že neexistují dostatečné sankce v právu Evropské unie. Zmíněná směrnice, která pomocí trestního práva má chránit životní prostředí, se snaží o harmonizovanou ochranu eh, v zemích Evropské unie. My velice dobře víme, že směrnice hovoří eh, jasně. Zvýšená ochrana, také znepokojení nad zvýšeným počtem trestných činů na životním prostředí. Tyto trestní, trestné činy jsou hrozbou pro životní prostředí a vyžadují adekvátní a důležitou reakci. Je velmi důležité, aby systém stávajících sankcí ne samotné sankce, ale systémy sankcí nejsou dostačující aby bylo možné zaručit dobré uplatňování směrnice o životním prostředí. Toto uplatňování musí být posíleno pomocí trestních e, sankcí. To by byl kvalitativní skok, pokud jde o trestání administrativní sankce. Tyto sankce by měly být zvláště odrazující pro ty činnosti, které poškozují životní prostředí. Obecně to může způsobit velké zhoršení kvality vzduchu, stratosféry, ale také vody, flory, fauny a může to také ohrozit eh, různé živočišné druhy. Tuto reformu si ještě můžeme rozebrat eh, později, jestli o to budete mít zájem, dámy a pánové. Ale je zde ještě jedna, také velmi složitá, velmi propracovaná myšlenka, která by mohla posloužit eh, jako základ pro vytvoření takového Evropského trestního soudu pro životní prostředí a naše akademie ji podpořila. V současné době směrnice obsahuje povinnost pro členské státy sankcionovat za takové eh, chování, které by ohrožovalo životní prostředí, například v oblasti dopravy nebo přepravy nebezpečných látek, skladování nebezpečných látek. Pokud by tedy byla vytvořena tato nová instituce, Evropský trestní soud, tak bychom mohli zahájit druhou, novou reformu, ve které bychom zohlednili to, že všechny země Evropské unie již tvoří součást Mezinárodního trestního tribunálu a tento Evropský trestní soud pro životní prostředí by také posloužil k tomu, aby se stal základem pro vytvoření Mezinárodního trestního soudu pro životního prostředí. protože zde došlo k mnoha velkým neštěstím, za které nakonec nikdo nebyl sankcionován, které způsobily velkou škodu e, životnímu prostředí. Například po případu Popal tam bylo 30 tisíc mrtvých. odškodnění ve výši 500 eur pro oběť a ve výši 100 eur pro osoby, které byly přiotráveny či otráveny. Viníci utekli a spravedlnosti bylo učiněno za dost teprve eh, nějakých 25 let po té, co se stalo neštěstí. Je zde obvinění za úmyslnou vraždu, ale nic tedy za neumyslnou vraždu, ale nakonec nic nebylo učiněno. Majitel podniku nakonec byl odsouzen po 26 letech a takovým způsobem se vlastně ukázalo, že je zde nespravedlnost. Ale Evropská unie je pro takovou spravedlnost a pro takové soudnictví, které by bylo aplikováno i hned a které by také počítalo s odrazující povahou sankcí. Ale mám jednu otázku. Pokud bychom dokázali předcházet takovým velkým neštěstím, či pokud by tedy došlo k takovým velkým neštěstím, které by ohrožily ohrozily životní prostředí, mohly by být považovány tyto případy za případy proti lidskosti? V článcích 121, 122, 123 řádu, který je revidován a ještě v článku 7, tam se hovoří o lidských činech, A tento text podle naší interpretace by mohl být začleněn mezi zločiny proti lidskosti. Úmyslné tedy zločiny či trestné činy proti lidskosti. Nemám teď na mysli eh, neúmyslné trestné činy. My nechceme jenom spravedlnost pro spravedlnost a nic více. Ale máme zde také druhý návrh. A já jako základ bych eh, chtěl zmínit to poslední neštěstí. Bohužel se na to můžeme podívat i na internetu. Je tam dobře vidět, jak neustále uniká v Mexickém zálivu ropa. Nejenom na internetu můžeme vidět, jakým způsobem to, se toto neštěstí šíří, ale můžeme vidět i obrovské množství ropy, které je také uvolňováno z mořského dna. Dokonce na internetu je možné počítat každý liter. My bychom chtěli vytvořit komisi složenou z odborníků, e, z různých vědců, kteří by se zabývali různými obory. Bylo by nutné dát dohromady veškerou dokumentaci, předat ji členským státům, které by již vytvořily e, řád pro Evropský trestní soud pro životní prostředí a Poté bychom mohli zjistit, jestli tento druh trestných činů bychom mohli považovat za trestné činy proti lidskosti. Měli bychom tam tedy nový zločin, trestný čin proti životnímu prostředí. Takže Evropský trestní soud pro životní prostředí by byl dvojčetem toho jiného trestního soudu, aby mohlo být dosaženo stanovených cílů. A dále navrhujeme vytvoření vědeckého výboru či vědecké komise, kde by byli konzultanti a odborníci, kteří by vypracovali řád pro Evropský trestní soud pro životní prostředí, aby tam stanovili kompetence, právní nástroje pro prevenci, protože prevence, tedy předcházení, je pro nás mnohem důležitější než represe či sankce. jak jsme také říkali, měly by být stanoveny různé trestní nástroje, měli bychom mít stanovené, stanovenou klasifikaci různých mimořádných událostí v Evropě, ve Středomoří a také stanoveno eh, to, jakým způsobem bychom chránili zdraví. Nezapomínali bychom ani na antropologické, kulturní, ekologické aspekty a tak dále. Dále bych chtěl vysvětlit základní koncepce, abychom mohli posuzovat znečišťování životního prostředí, abychom mohli vyhodnocovat škody, ke kterým došlo na ekosystémech, na populacích. Také bychom měli stanovit koncepci mezinárodního eh, trestního činu proti životnímu prostředí, který by mohl být považován za trestný čin proti lidskosti. Dámy a pánové, pane předsedo, já vám děkuji za vaši pozornost a nyní na závěr ještě několik slov. Takže na základě toho, co jsem zde řekl, Mezinárodní akademie environmentálních věd pracuje na tomto tématu, které doufám je vám také blízké. My očekáváme od vás eh, návrhy abychom eh, vám také nabídli lidské zdroje a nezbytné struktury, abychom mohli uskutečnit tyto reformy. Dámy a pánové, já vám ještě chci připomenout, že akademie vám dává k dispozici, tedy vašemu výboru, svoje sídlo v Benátkách na jednom z Benátských ostrovů a tuto akademii podporují orgány nejenom na místní, ale i na regionální e, místní úrovni. Doufejme, že výbor Envy se zapíše do dějin, protože pomůže zabraňovat velkým neštěstím. Já vás nyní všechny vyzývám abyste se příště sešli v sídle naší akademie v Benátkách. Děkuji. Děkuji vám, pane profesore, za prezentaci nápadu Evropského a Mezinárodního soudu proti environmentálním zločinům. My jsme vám velice vděční ve výboru, že jste se ujal této iniciativy, neboť environmentální zločiny není jednoduchý přestupek a jednoduše jsou akceptovány a nejsou trestány a tak to nechceme již do budoucnosti dále dělat. Existuje mnoho malých zločinů, ale také velké zločiny, z nich jste několik vyjmenoval, kdy dochází k obrovskému ničení přírody a také jsou do toho často zapojeni lidé a někdy lidem i hrozí smrt. A pouze v několika málo zemích máme nástroje, jak popotahovat k zodpovědnosti odpovědné činitele. Tady máme mezeru. Především, jestliže se jedná o obecné statky, které překračují národní hranice, což je například atmosféra země koule a další ekosystémy, kde nikdo nemá pocit, že by byl za ně zodpovědný. Takže mezery tady existují, takže je dobré, že vy jste se svými spolupracovníky toto zde prezentoval, tak abychom v budoucnosti mohli na tomto tématu dále pracovat. Někteří kolegové chtějí přednést různé příspěvky, jako první pan Vittorio Prodi. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji vám, pane profesore. Já bych vám chtěl říci, jak já této iniciativě po politické stránce rozumím tak, jak tomu bylo i v, u, u minulého případu, tak situace, v, jakém se pale, v jaké se planeta nalézá, souvisí s globalizací. Podívejte se například na globální oteplování. Ano, například skleníkové plyny, které se uvolňují někde na světě a odcházejí do atmosféry, tak se to samozřejmě posléze dotýká celé atmosféry nad celou planetou a je tady vzájemná závislost. A tato vzájemná závislost musí toto musíme mít na zřeteli a my tady musíme myslet především také na systém zprávy, která musí obsahovat i určité pravomoci. Doposud jsme měli jednu koncepci, která byla považována za principiální, a to byla koncepce suverenity. A když se jedná o kulturu národního státu, tak tady jsme vždy uvažovali o tom, že toto jsou národní absolutní statky, které jsou národně vnitrostátně spravovány, ale toto již nyní neplatí. Neboť my tady máme co dočinění s novými skutečnostmi. Takže dnes jsme vzájemně na sobě závislí a proto potřebujeme nový systém vlády a také potřebujeme nový justiční systém. Proto je třeba využít této příležitosti a je také nutné, aby princip subsidiarity byl doplněn ještě o nové prvky. Tady již se nejedná pouze o delegování pravomoci ze zhora dolů, ale princip subsidiarity musí fungovat oběma směry. Mezinárodní otázky nelze řešit na vnitrostátní úrovni, což znamená, že musíme zpracovat jakousi dohodu a tyto situace řešit konzenzuálně a je také třeba dospět k politickým řešením všech těchto problémů. A musí to mít také trestně právní dopady. Myslím si, že tato argumentace je oprávněná. Absolutní koncepce suverenity zde musí být zmíněna a zde hovořím a vztahuji se především na USA, pokud se týče Mezinárodního soudu. Tady se říká, že americký státní příslušník může být vyslechnut či odsouzen pouze před Národním soudem. Je to skutečně pravda já se, a správné? Já se domnívám, že tomu tak není. všechno dlouho trvá, ale podíváme-li se na globalizaci objektivně, pak vidíme, že potřebujeme přiměřené nástroje, které musí být supranárodní. A my v Evropě tuto zkušenost máme, že je třeba vytvořit nadnárodní úroveň, která nám pak umožní řešit právě nadnárodní problémy. Já se domnívám, že my jsme v Evropě již první kroky sice zdrženlivě, ale udělali. My také můžeme nalézt řešení v Mezinárodním soudu pro environmentální otázky. Děkuji, Vittorio, za hluboko myslnou úvahu, která byla opravdu velice vhodná. Bylo to velice dobré hodnocení situace, že máme mezeru mezi subsidiaritou a nadnárodní úrovní, neboť e, zločiny se odehrávají na nadnárodní úrovni a nejsou ničím pokryty. Ačiū, pane pirmininkė, ačiū labai už pristatymą. Cero, ráda bych poděkovala panu doktoru Abramimu za prezentaci této iniciativy. Optimisticky řečeno, tato iniciativa by nám umožnila eh, věnovat se celé řadě ekologických otázek a přispěla by k čistšímu ovzduší. Jistě, že chápu, že v současné době eh, je to taková fáze brainstormingu, ale možná byste mohl odpovědět trošku konkrétněji za prvé, eh, jaká je jurisdikce, kterou má eh, soud eh, nebo tribunál? Jaké funkce, co se týče vyšetřování nebo slyšení určitých případů nebo uvalování sankcí, stejně tak jako konkrétní projekty? Jak to vypadá? Věřím, že mm, musíme správně pochopit, mm, jestli se tento tribunál bude mm, pokoušet stíhat fyzické osoby nebo také právní osoby. Mluvíme-li o právních osobách, tak musíme pochopit, že je důležité místo, kde bude tento tribunál fungovat. A kromě toho, co se ještě o, kromě tragédie v Mexickém zálivu, tady vidíme, že jedna společnost eh, musí být obviněna za to, co se stalo. Ale eh, v určitých případech, třeba v Balckém, Balckém moři, tam je celá řada různých společností, které jsou zodpovědné třeba za eh, zvýšenou toxicitu Balckého moře. A někdy aktivity podniků mohou mm, mm, vést k tomu, že dojde k znečištění. Ale bylo by asi velmi obtížné to poměřovat, takže jak byste odpověděl na tuto otázku? A kromě toho, jestliže máme vytvořit mm, takovýto trestní tribunál, tak bychom možná měli i jednodušší úkol, protože EU je už docela pokročila v právních soudních oblastech, ale když máme být začleněni do procesu a máme začlenit i třetí, otáz, pardon, třetí země, Rusko, Čínu, USA a Bělorusko, zvláště když se neúčastní jiných projektů. Děkuji. Nick Griffin. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval panu profesorovi za fascinující eh, náhled do eh, takovéto otázky, která je stále více nadnárodní. A chtěl bych položit jednoduchou otázku. Jestli akademie má v úmyslu alespoň podpořit používání eh, tohoto trestního tribunálu tak, aby se zastavila propaganda těch, kteří popírají globální oteplování a budou, kteří budou pohnáni z odpovědnosti. Yeah. <laughs> Ano, jako vždy. Hezká provokativní otázka, ale dobře. Tak jste ji položil a pak Jolanda Hübner. Hübner. Děkuji panu předsedovi. Vážený pane profesore, vlastně je to velmi dobrá iniciativa Eh, že má být založen takovýto kontrolní orgán. Především tehdy, když eh, toto grémium, tento trestní tribunál, bude působit mezinárodně. Tento trestní tribunál bude později eh, rozhodovat o výsledcích katastrof. A tyto katastrofy jsou skutečně tím posledním pojítkem posledním článkem ve e, velikém proudu jiných událostí. A i kvalita těchto přírodních katastrof bude také důležitá, nebo povaha jejich. Ale v tisku jsme četli, e, e, že mm, i varování expertů se berou mnohdy na lehkou váhu. Chtěla bych se zeptat, jestli bude existovat nějaký systém spolupráce s kontrolními orgány, něco jako prevence to je přeci nejdůležitější věc a později eh, náprava, to už je pak konečné stádium. A poslední stádium jsou opravdu sankce. Eh, ráda bych věděla, jestli jste toto plánovali. Nějaký velký systém eh, předběžného varování, včasného varování, prevencí, informací ale možná i něco jako systém včasných sankcí, tak aby opravdové velké katastrofy nemohly nastat. Děkuji. Ja, und dann habe ich noch... Ano, a pak eh, ještě Eva Lichtenberg se hlásila. Ano, děkuji. Já jsem tady jako návštěvnice z, eh, host správního výboru. My jsme se zabývali přeshraničními eh, ekologickými zločiny už několikrát protože tady de facto eh, existuje problém. Není žádnou náhodou, že eh, jsou tady určitá nebezpečná zařízení, která nějak náhodou se vyskytují poblíž hranic. To platí pro atomové elektrárny, eh, zařízení pro spalování odpadu a také koželužny. Tady musíme najít nějakou možnost, jak to postihnout. Mě, mě obzvláště zajímá eh, toto. Jestliže bude existovat eh, takový globální mm, eh, trestní tribunál, tak jak se nám může podařit vytvořit právní základnu a jakou formou ji vytvoříme? Nějakou základnu, která by byla pak závazná pro příslušné členské státy, tady teď mluvím o evropské úrovni, a jak trestně právní věci, jako třeba ohrožení života, jak to um, udělat. My v právním výboru jsme už měli takové případy, kdy se jednalo o přeshraniční kriminalitu a e, kdy e, šlo prostě o to, jestli je možné uvalit trestně právní sankce. Uh, a rada to dosud zamítala a blokovala. Je tedy nutné říct, že tady i v Evropské unii ještě pořád nejsme moc daleko na této cestě, když jde o to eh, nést i důsledky vlastního konání mimo vlastní národní hranice. Takže eh, jsou tady už nějaké úvahy zaměřené na možná řešení, jak to realizovat. Cíl je jasný. Eh, cesta tam tu mm, zatím vidím jako cestu velmi kam, mnohem kamenitější než vy, protože mm, aspoň jsem to vyčetla z vašeho dokumentu, ale až budete vědět, jak některé tyto kameny z cesty odstranit, to bych byla velice ráda. Ja, schön auch äh, für die Beteiligung aus dem Rechtsausschuss. Děkuji také za vaši účast právního výboru neboť právní výbor také potřebujeme v souvislosti s touto problematikou, neboť v trestním právu jsme vždy u ohrožení života. Zatímco v oblasti životního prostředí tady máme ohrožení ekosystému a tady potřebujeme nová východiska, nové přístupy a nové trestní normy. Já jsem to pochopil tak, že statut z Říma tedy zákla, je tedy základem trestního práva v oblasti životního prostředí a má to být tedy status Říma, který má nemá obsahovat pouze eh, zločiny proti lidskosti, ale má to být také obohaceno o další témata v oblasti životního prostředí. A eh, tento trestní tribunál začne být činný, jestliže určitý eh, trestný čin nemůže být postižen vnitrostátními trestními předpisy a myslím si, že v oblasti životního prostředí by se posouvalo stejně. Jestliže existuje vnitrostátní předpis, pak se začne jednat a jestliže tento předpis by neexistoval, pak by začal fungovat Mezinárodní trestní soud. A pak se ptám, kam by pak patřil Evropský soudní dvůr jestli ho vůbec potřebujeme, protože v EU je nepravděpodobné, aby nedošlo k potrestání určitého deliktu. A, ale přece jenom tady se ozývají hlasy. Takže pane Abrami, vy jste dostal celou řadu otázek. Pak tady máme ještě další otázku, paní Kádenbach. Jenom jednu vyjasňující otázku. Já nejsem právnička jako kolegyně, tak já jsem to pochopila tak, že tento soudní dvůr bude pouze trestně právní instancí. Takže půjde o to, že k určitému zločinu došlo buď to záměrně nebo z nedbalosti. Ovšem například u havárií by se potom tímto tento trestní tribunál nezabýval jde mi jde mi také o hodnocení, protože my máme hodnocení ekonomického výkonu, ale ne výkonu v oblasti životního prostředí, takže by mě zajímalo, kdo to bude definovat. Myslím si, že toto jsou zajímavé připomínky a nyní můžete odpovědět, pane profesore, prosím. Děkuji. Vážení poslanci, vážené poslankyně, děkuji za vaše otázky. Tyto otázky jsou velice důležité. Já bych se nyní chtěl opřít o úvahy o analýzu pana Prodyho. Uplatňování sankcí a problém subsidiarity a také zásady e, prevence. Tato myšlenka by mohla být ještě detailněji specifikována. Jakým způsobem by tedy přesně vypadal Evropský trestní soud pro životní prostředí? Tento soud by žádným způsobem nenarušil e, zásadu suverenity. Například italská ústava, tu si můžeme vzít jako příklad pro ostatní státy. Státy jsou e, samozřejmě velmi citlivé na to, když e, někdo by jim chtěl vzít jejich suverenitu. A samozřejmě v jejich řádech se již objevují sankce, kterými trestají takovéto trestné činy. Ale to neznamená, že by nemohl vzniknout Mezinárodní trestní soud pro životní prostředí. Proč? Protože každý stát, tedy státy Evropské unie, budou mít i nadále svůj soubor či své vlastní trestně právní sankce prostřednictvím trestního práva. Budou si moci stanovovat svoje vlastní sankce, ale později je budou moci harmonizovat s dalšími zeměmi. Také mají řadu sankcí, kterými eh, trestají trestné činy proti životnímu prostředí. Takže členské státy budou moci stále rozhodovat v případech, kdy dojde k jednání, které bude mít povahu tedy trestného činu, ale vše bude zastřešeno směrnicí, o trestných činech proti životnímu prostředí. Dále další, tady kolega poslanec, ten se mě ptal na problém týkající se klimatické změny. Dále chování, které se dotýká uvádění na trh látek, které narušují ozonovou vrstvu. To je také sankcionováno. Dle mého názoru všichni hovořili do určité míry o zásadě subsidiarity. Tato zásada se uplatňuje nebo ji, lze ji aplikovat, pokud by existoval Evropský trestní soud pro životní prostředí. Proč? Protože zde máme model, o kterém eh, se zmiňoval pan Joe Leinen. To znamená, tento soud by zasáhl, pokud by v daném případě nebyl příslušný eh, vnitrostátní státní zástupce či soudce. Jedná se zde tedy o nalezení rovnováhy postupů a opatření. Dám vám jeden příklad, který by mohl vyústit v jednotný postup. 120 tisíc metrů krychlových toxického bahna se objevilo v případě Rumunska. Já nemám právo, jak řekla komise, nemáme právo zasáhnout a nebudeme jednat. Nyní by k tomu již nemohlo dojít. Každý stát bude moci a bude muset zjistit a stanovit sankce pro různé typy eh, jednání. Ale jedna věc je stanovení sankcí a druhá věc zrušení či výjimky pro tyto sankce. To je ta nejdůležitější otázka. Máme zde otázku proporcionality sankcí a odrazující účinek těchto sankcí. Tento odrazující účinek není k ničemu, pokud sankce nebudou uplatňovány. Takže e, určitá sankce by mohla dokonce i povzbudit, podpořit. To by bylo zajímavé tedy to, že současný Mezinárodní trestní tribunál nepočítá s přítomností Spojených států. Spojené státy, které tolik dbají na svoji suverenitu a jsou až háklivé na ní, tak nikdy nebude souhlasit s tímto. Ale Řekněme, ve, vezměme si Evropský e, trestní soud, abych tak odpověděl na otázku pana Prodyho. Já si myslím, že kdybychom již v roce 92, když se konala první mezinárodní konference ve Stockholmu, kde bychom si tehdy představili vůbec to, že za 20 let problematika a povědomí o životním prostředí se vyvinou takovým způsobem, eh, jakým se to vlastně vyvinulo, tak by si všichni mysleli, že jsme blázni. hodnoc, eh, nebo posouzení dopadů na životní prostředí, zásada zásada unbundlingu. Takže to je neuvěřitelné a z tohoto hlediska já mám důvěru v tuto myšlenku. A já se pokusím být stručnější, protože tady pan předseda mi již vyhrožuje kladívkem. Takže jakou funkci by plnil soud? Byla by to preventivní funkce. Vezmeme si příklad e, nějaké lodi, která vpluje do územních vod Evropské unie. Ještě předtím, než by došlo k nějakému neštěstí, tak já bych, já tedy jako soud, bych mohl tuto loď zadržet, pokud to nebude moci učinit eh, soud z některé, eh, nebo soudce z některé země. Pokud tedy ten soudce nebude mít ty kompetence, tak to udělám já jako soudce trestního soudu pro životní prostředí. Pokud tedy nebudou aktivovány určité pravomoci, určité kompetence, tak zde dojde k vyhodnocení e, vztahu mezi kompenzací a škodou. Tato zásada je velmi jasná. Balské moře a podniky. Jaké jsou podniky, jaká je jejich odpovědnost? Takže na základě kompetencí by se mohly stanovit různé odpovědnosti. problém škod se netýká pouze životního prostředí, ale je to uh, téma biologické. Jsou zde také ztráty které se týkají i lidských vztahů a lidského světa. Takže myslím, že tím jsem to ukončil. Děkuji. Děkuji vám, pane profesore, také děkuji vašim kolegům za to, že jste přišli. Vidíte, že o toto téma máme velký zájem, nejenom my jako výbor pro životní prostředí, ale také právní výbor. Eh, vaše iniciativa je velice dobrá a já musím říci, že vy zde zahájili velice důležitou rozpravu a my uvidíme, jak bychom mohli uzavřít tuto mezeru mezi ekologickými zločiny a neexistujícími sankcemi, které by potom mohly fungovat ve formě stíhání a tak by se staly prevencí před bezstarostným zacházením s životním prostředí a se surovinami. Nyní jsme na konci dnešní schůze, ti, kteří nezůstanou na schůzi koordinátoru, těm bych chtěl popřát hezké léto a uvidíme se opět 6. září v 19 hodin na zvláštní schůzi. Tímto schůzi končím a nyní následuje ještě schůze koordinátorů. Děkuji.